tvorba pracovních míst, zaměstnanost. To leží na srdci evropským občanům. Děkuji. a Děkuji. Děkuji všem, kteří se tady zúčastnili této rozpravy, zástupcům komise i poslancům a tímto rozpravu uzavírám a další bod na pořadu jednání Eh, se eh, týká požadavků eh, prohlášení Rady a komise výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Prvním řečníkem ve jménu Rady je Nikolaj Vamen. Mr. President, honorable members. Pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, za dánské předsednictví bych chtěl poděkovat parlamentu za to, eh, že jako důležitý, eh, jak, jakou důležitost přikládá eh, potírání daňových podvodů. Je to důležitá součást daňové politiky a je to také priorita předsednictví. Platí to ještě více v kontextu e, současného ekonomického klimatu. Je potřeba, aby členské státy tady měly ambiciózní e, fiskální e, konsolidaci. Rada přijala celou řadu iniciativ pro řešení tohoto problému v minulých letech. V roce 2006 a 2007 Rada přijala závěry, které byly zaměřeny na vytvoření strategie proti podvodům na úrovni společenství, a to především v oblasti podvodu v oblasti DPH. Od té doby rada přijala celou řadu e, aktů, například k posílení administrativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti DPH a také celou řadu různých úprav e, směrnice o DPH. A to všechno e, je, směřuje k potírání podvodům. Tady je potřeba samozřejmě vyměňovat informace mezi členskými státy, vytvořit podmínky pro osvobození od DPH a pokud jde o přímé e, zdanění, nedávno, tedy v únoru 2011, e, Rada přijala směrnici o spolupráci v oblasti administrativy, pokud jde o zdanění. E, zde je to zaměřeno na posílení nástrojů vzájemné podpory, v, tedy vyměřování daní mezi členskými státy je potřeba, eh, nebo je tady lepší možnost vyměňovat si informace na vyzvání a zavádí se také nástroj přímé výměny eh, informací o daních. Dále také byla přijata směrnice eh, o zdanění příjmů a Rada potom přijala také směrnici o vzájemné podpoře při vymáhání eh, nároku na daních, eh, daňových povinnostech eh, kde vlastně dochází k posílení současných nástrojů pro vybírání daní. A já si myslím, že tyto různé iniciativy ukazují, jak je rada odhodlaná řešit daňové podvody a daňové úniku a uniky. Je ovšem zřejmé, že můžeme toho udělat ještě více a že bychom měli toho udělat více. Na posledním zasedání v březnu Evropská rada zdůraznila, že fiskální konsolidace a růst jsou velmi důležité a v této souvislosti vyzvala radu a komisi, aby rychle připravili konkrétní cesty, jak e, zvýšit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům a aby v červnu tohoto roku e, o tom podali zprávu. Dánské předsednictví považuje za velice, e, tuto otázku za velice důležitou. Pracujeme na ní a chceme dotržet zmíněnou lhůtu, chceme v červnu podat zprávu komisi. Samozřejmě v této fázi eh, vám ještě nemohu poskytnout všechny podrobnosti k tomu, mm, co v té zprávě eh, podle předpokládání bude, ale mohu eh, nastínit tu práci, která v radě probíhá. Dánské předsednictví velmi rychle postupuje vpřed, pokud jde o směrnici o stadění příjmů. O tom budou diskutovat v červnu nebo v květnu ministři Rady ECOFIN. Doufáme, eh, že spíše 15. května. Na tomto zasedání dánské předsednictví navrhne, aby eh, byl přijat mandát, který by umožnil komisi vyjednávat se Švýcarskem a dalšími neevro... ne Eh, členskými eh, zeměmi eh, západní Evropy na různých dohodách v této oblasti. A zároveň by byly revidovány dohody s třetími zeměmi a také by se předložily různé úpravy pro směny, ke směrnici o úsporách. Chceme efektivní přeshraniční stanění úspor a my doufáme, že se nám podaří pokročit v této obtížné záležitosti. Je to záležitost, která je velice důležitá pro eh, potírání daňových podvodů a daňových úniků. Eh, dále je tady také otázka Eh, spotřební daně a směrnice mm, o administrativních opatřeních v oblasti zdanění. To je něco, co by mělo být také přijato a je to eh, velké posílení nástrojů, které mají k dispozici členské státy pro potírání podvodů a úniků eh, v této oblasti. Za třetí, pokud je o DPH, rada se bude pečlivěji zabývat sdělením komise o budoucí DPH, kde se navrhují nové cesty, jak potírat podvody v oblasti DPH. a Podrobné závěry rady jsou očekávány na konci dánského předsednictví. Vedle eh, iniciativ v oblasti legislativy Rada nadále pracuje na koordinaci daňových politik. Rada eh, má skupinu eh, Code of Conduct, kde se koordinují aktivity v členských státech, také pokud jde o zdanění podniků a není se snaží zaměřit na prosazování těchto principů i vůči třetím zemím. Vážení kolegové, dámy a pánové, budeme už se spolupracovat s vámi a s komisí, abychom zajistili úspěch této, tohoto boje proti daňovým podvodům a daňovým unikům. Děkuji za pozornost. tak. a bizottság nevében Děkuji vám, pane ministře a slovo má pan komisař Šemeta. Pane předsedo, vážení poslanci, pane ministře, v těchto těžkých dobách musíme zajistit, že výběr daní bude efektivní a spravedlivý. Nemůžeme očekávat, že občané budou akceptovat zátěž zvýšených daní a snížení veřejných výdajů, jestliže neuděláme maximum pro to, abychom zamezili aktivitám, eh, které eh, jaksi obírají státy o jejich legitimní příjem. Velice mě těší, že Evropská rada volá po zlepšení v této oblasti. Jak bylo uvedeno eh, v loňském loňském roce v prosinci v AGS, komise pracuje na eh, strategii pro zlepšení boje s daňovými úniky a podvody eh, hlavy států a vlád eh, a vy dnes společně tedy jak si diskutujete a diskutujeme o těchto krocích a mě by velice zajímaly vaše názory a obavy, aby evropská strategie byla zasazena do lepšího rámce, myslím si, že je potřeba k tomu přistupovat na třech rovinách. Za prvé, členské státy musí maximálně dobře využít již existující nástroje na úrovni Unie. Například Eurofisk může zajistit eh, velice dobré výsledky v boji proti podvodům eh, v oblasti DPH prostřednictvím rychlé výměny informací. Komise bude dál podporovat Eurofisk a praktické aktivity v rámci eh, programu Fiscalis. Co se týče přímého zdanění, členské státy musí plně využít vzájemnou spolupráci, která eh, si vyplývá ze směrnice. Tím se dostávám k druhé oblasti, a to je že pokrok v rámci rady o tom stávajícím návrhu boje proti daním, eh, daňovým únikům a podvodům je příliš pomalý. Ministři financí musí najít cestu ze slepé uličky, ve které se nacházejí už příliš dlouho v rámci přeskumu e, směrnice o úsporách je eh, v posledních třech letech došlo ke značnému vývoji ve světě. Výměna informací se stala globálním standardem, který eh, jaksi eh, omezuje bankovní tajemství a Evropská unie musí využít vlastní mechanismy a posunout se dál. První krok byl přijatý, kdy rada pověřila komisi, aby jednala s našimi sousedy, konkrétně třeba se Švýcarskem. Za třetí musíme rozvíjet nové myšlenky co by šlo dělat? Například eh, rozvíjet společný přístup k kontroly, společné vyšetřování, ne v oblast, jenom v oblasti daňové zprávy, ale také třeba v rámci různých agentur, které se, ať už se jedná o celní zprávy a podobně. Mechanismus rychlé reakce umožní členským státům rychle reagovat na nové typy karuselových podvodů z DPH. Jak už bylo ohlášeno v rámci pracovního programu Komise na rok 2012, mám v úmyslu také jít dál v oblasti boje proti daňovým rájům a agresivním eh, daňovým plánům. Eh, je, eh, je třeba zajistit, že se dokážeme ubránit eh, proti eh, těm eh, státům nebo oblastem, které nehrají fair a které nespolupracují. Současně také Budeme dál tlačit na využívání efektivních prostředků tak, aby nedocházelo k agresivním daňovým plánům, které podkopávají potom výběr daně. Vážení poslanci, Eh, ještě než skončím, bych chtěl říci, že je potřeba dosáhnout eh, pokroku nejenom v oblasti daňové legislativy. Eh, jakožto komisař odpovědný za boj proti podvodům a únikům jsem v loňském roce předložil návrh na zamezení pašování cigaret a alkoholu na východní hranice Unie. A tato zvýšená transparentnost také umožní například Eh, odmítnout těm, kteří neplní své povinnosti poskytnout evropské dotace. Kolega komisař Barnier je také velice eh, aktivní v podporování transparentnosti v podnikových účtech v jednotlivých zemích a v oblasti tedy propojení eh, podnikových rejstříků. Musíme pokračovat dál silně vystupovat proti daňovým únikům a podvodům a těším se na konstruktivní diskusi s vámi na toto téma. Děkuji. Děkuji. A nyní vám děkuji. Vyslechneme nejdříve pana Zalba Birgajna jménem EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, při poslední Evropské radě bylo no, uvedeno, že třeba zdokonalit fiskální systém a zvýšit efektivitu výběru daní a zamezit eh, daňovým unikům. Španělsku předložil nový zákon v tomto směru. A myšlenky rady, které jsou obsaženy v tomto usnesení, jsou prioritou pro Španělsko a určitě i pro zbytek Evropy. Díky těmto opatřením bude možné vytvořit skutečnou právní jistotu a bude možné omezit šedou ekonomiku a počet osob, které neplní své daňové povinnosti. To vytvoří spravedlivější Evropu. Kromě toho nesmíme zapomenat na doporučení OECD, to je snažit se omezit a eliminovat rozdíl mezi těmi, kteří plní daňové povinnosti a těmi, kteří tak nečiní. Usnesení, které zde odhlasujeme spolu se španělským plánem boje s finovými podvody, je snaha o boj s nelegální ekonomikou, snaha o lepší koordinaci na evropské úrovni, snaha o výběr daní a snížení deficitu, což je dnes nezbytné, aniž bychom ohrozili možnosti růstu právě naopak. Musíme vytvořit efektivnější, spravedlivější systém, který umožní využít přejitosti, které jsou před námi. A to bude mít velmi pozitivní dopad na veřejné účty. A já zdůraznuju, že to skutečně přispěje k boji s deficitem. A přispěje to k návratu růstu. Když hovořím o růstu, musím se zmínit o tom, že abychom dospěli k růstu, musíme mít eh, mezinárodnější podniky a ekonomiky, jako tam hovořila rada. Ale proto je třeba zaručit právní rámec pro investice a konec konců to se týká i diskuse, kterou povedeme na toto téma za chvilku. Přijímáte modrou kartu? kterou vám chce kolegyně položit. Děkuji, pane předsedo. Pan eh, Zalbo, vy jste hovořil opakovaně o záměrech španělské vlády v boji proti finančním podvodům. Také je tu celá část finanční amnestie, daňové amnestie španělské vlády. Můžete nám vysvětlit, v čem to spočívá a jak dojde k amnestii podvodníků na úkor těch, kteří platí daně? Nejdříve paní Muniz, španělská vláda neschválila fiskální amnestii. Je to koncept, který ve španělské ústavě neexistuje. Ale je pravdou, že vláda navrhla regularizaci, tak jak učinila Německo, Belgie a další. A tak, jak to dělá vaše vláda před několika lety. Děkuji za socialistickou skupinu. Dávám slovo paní Ferreira. Rozpočtová konsolidace má nesnesitelné dopady pro řadu evropských občanů. A já se domnívám, že nemůžeme po nich žádat ještě více. Fiskální dluh tíží pracovníky a podniky, spotřebitele. Přičemž jiní stále podvádějí a socialistická skupina si přeje informace další představuje to 1 trilion euro. Podle všech odhadů je to více než to, co vydávají státy Evropské unie v oblasti zdravotnictví. Takže pokud jedna pětina této částky byla věnována na investice, tak by to představilo 2,7 HDP navíc což tedy znamená, že se jedná skutečně o značné částky a musíme s tím něco udělat. Měli bychom hovořit jasně. Komise i rada musí urychlit kroky v boji proti finančním únikům, daňovým únikům a finančním podvodům. My si přejeme jasné iniciativy spolupráce mezi daňovými orgány v Evropské unii a s také s třetími zeměmi, jako je Švýcarsko. Je třeba jednat pod záštitou komise a nikoli cestou bilaterálních smluv. Což znamená, že je třeba reformovat účetní pravidla Evropské unie v oblasti finančního reportingu. Je třeba více transparentnosti. Myslím, že skutečně musíme znovu nastartovat boj s podvody a s daňovými úniky cestou daňových rájů. Evropská unie je významným partnerem na mezinárodní scéně. Máme povinnosti, musíme bojovat společně naprosto seriózně s podvody a daňovými uniky. Jinak přijdeme o veškerou důvěryhodnost v očích našich občanů. Závěrem zdůrazňuji vůči komisi a radě, Musíme jednat naprosto konkrétně podniknout efektivní kroky v této oblasti. Děkuji, slovo má paní eh, Bilbao, eh, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci, že souhlasím s usneseními a s navrženými opatřeními, protože eh, potírání daňových podvodů a daňových eh, úniků je otázkou eh, sociální spravedlnosti. Je potřeba odradit podvodníky a potrestat vyníky. Navíc se zlepší stav rozpočtu, posílí to hm, hodnoty sociální spravedlnosti a na tom se zakládá naše společné soužití harmonizace rozpočtu, harmonizace daní, sladění eh, všech evropských eh, daňových ministerstev eh, a navrhovaná opatření jsou nezbytná k tomu, abychom potírali podvody. Myslím si, že je důležité, abychom se všemi zacházeli stejně. Například v mém regionu, který je daňově nezávislý, byly uvalovány sankce za uplatňování daňových norem, které jsou eh, stejné jako v jiných členských státech, kde ovšem žádné sankce uplatněny nebyly. Dále je také důležité potírat stínové hospodářství, stínové aktivity. Je potřeba postupovat systematicky a napříč eh, všemi úrovněmi tam, kde daně nejsou správně spláceny tam, eh, kde eh, tedy je potřeba podpořit eh, férovou soutěž. Byla bych ráda, kdyby se na tom odkazovalo i v tomto textu. Musíme si vyměnit informace o dobré praxi, praxi a je důležité, abychom potírali také korupci. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Giegold jménem frakce Zelených. Vážení kolegové, Situace veřejných financí a hospodářství v Evropě nedává žádný prostor pro váhání situace na radě je taková, že pokud jde o danově politické návrhy, tak se jenom málo eh, pokračuje vpřed, protože některé země jsou proti eh, širší daňové kooperaci, eh, jsou proti daňovému plánování, proti koordinaci a jsou sami daňovými ráji a navíc je vše potřeba eh, řešit jednomyslně. Proto komise v minulosti eh, několikrát stroskotala se svými návrhy, jsou často podkopávány, nedostávají se vpřed, jako například u daně o úrocích a vlastně už nebylo navrženo nic eh, ambiciozního. Já vím, že pane Šemeto, vaše práce není jednoduchá, ale já vás prosím, změňte strategii, přijměte přísná opatření a potom eh, podpořte silnější spolupráci, tak aby se eh, ukončila ta blokáda na radě. Děkuji. Teraz jedna minuta dla pana posla Imbrasasa. Děkuji a teď pan Imbrases, jedna minuta. komisáře, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. V kontextu evropské hospodářské a finanční krize je výběr daní velice významný. Daňová politika musí být jasná, jednoduchá a pochopitelná všem daňovým poplatníkům. Musíme vytvořit spravedlivé, efektivní daně, kdy vyhýbání se daní je hlavním faktorem, který ohrožuje daňové příjmy všech členských států a stojí to miliardy, takže pouze dobře zacílený boj proti daňovým únikům je správnou cestou ku předu směrem ke zlepšení daňových příjmů, výběru daní a jejich následnému přesměrování třeba na investice. Je třeba nastavit eh, podmínky, které nebudou eh, napomáhat daňovým únikům. Je třeba, aby komise učinila kroky pro řešení tohoto problému je třeba sjednotit úsilí pro boj proti daňovým podvodům a únikům, tak abychom zajistili skutečně funkční daňový základ a zlepšili daňové eh, inkaso v členských státech. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, další řečník na minutu a půl. Dat IKEA een Nederlands bedrijf is. Pane předsedo, víte, že IKEA je nizozemskou společností stejně jako eh, IN, I, eh, původně italská společnost, eh, nebo Jeronimo Martins je portugalskou společností. Samozřejmě, že IKEA není eh, přímo holandská společnost, ale využívá této možnosti, kterou zpráva správní systém nabízí, ale výnosy proudí jinam. A dělají to proto, aby platili co možná nejnižší daně Eh, ve stejné, do, ve dohodě s daňovými úřady v Nizozemsku. V Nizozemsku se často platí minimální daň a zisky jsou převáděny do daňových rájů. Já si myslím, že je šokující, že nadnárodní společnosti mohou tímto způsobem řešit své daně, zatímco běžní daňoví poplatníci si utahují opasky. Takže Eh, si myslím, že ti nejslabší potom na sobě nesou největší eh, břímě. Evropská unie musí zakročit. Eh, v tomto usnesení žádáme transparentnost, mimo jiné. Myslíme si, že účetnictví velkých firm musí být mnohem konkrétnější a musí vykazovat příjmy a ztráty za každou zemi. Také potřebujeme větší transparentnost u daňových dohod a je potřeba zlepšit koordinaci, aby nedocházelo takto k daňovým únikům. Já doufám, že komise tento přístup podpoří. Jedna minuta pro paní poslankyni Podima. My jsme se chopili této diskuse, protože my jsme přesvědčeni, že potírání eh, daňových podvodů a úniku je nedílnou součástí národní a celoevropské strategie, která nám pomůže z krize. Daně a daňové úniky, daňové podvody jsou znamenají enormní ztráty a naopak e, to má sociální dopady, neumožňuje nám to naplňovat naše cíle, takže je nezbytné, abychom prohloubili společnou politiku, abychom tedy e, to neznamená, že se musí bezpodmínečně harmonizovat daňová politika, ale musí se vzájemně konat pomoc při odhalování daňových popodů a využívat všech nástrojů. Tedy nejde o harmonizaci mezi zeměmi, ale vztahy mezi zeměmi například i se Švýcarskem a i s některými členy Evropské unie, které se drží bankovního tajemství. Samozřejmě, že ta odpovědnost je vždy trochu různá, ale vše eh, musí být nějakým způsobem eh, sjednoceno tak, aby politika byla přísnější, aby se s tím mohlo bojovat. Jedna minuta pro eh, pana poslance Bulmana. Děkuji, pane předsedající. Předsednictví rady nám tvrdí, že 15. května se zasadí o to, aby měla evropský mandát, aby mohla jednat komise. To mně připadá dobré. Výborně můžeme pak poměřovat, do jaké míry se daří komisi vyjednat něco se Švýcary a s ostatními, co budeme mít na stole, ale zároveň je i správné, když kolegové tvrdí, že musíme sázet na posílenou spolupráci tam, kde nám to může posílit jednání. Zeptejte se ale veřejnosti, Zeptejte se německé, francouzské vlády, proč už tak nejednají dávno, proč jenom to zůstává u krásných slov, ale nic se neděje. To by pak bylo něco. A taky otevřeně odpovězte, proč e, USA je mnohem úspěšnější u bilaterálních jednání a je schopna například e, vyvíjet nátlak na Švýcarsko, než například Německo, než aby Německo pořád jenom přitakalo. V zájmu našich občanů občanů se prosím tažte, jak to, že se Spojeným státům daří lépe, že se teorie dá tedy převtělit v praxi. A nyní přecházíme eh, eh, k procesu Catch the Eye. Paní Basesku jako první jedna minuta. Děkuji, eh, pane předsedající daňové úprky vedou eh, k obrovským škodám a eh, státní instituce nefungují řádně, čímž je ohrožena národní bezpečnost. Eh, Rumunsko má pouze 33% vymahatelnost, což je pod 45% průměrem. My se snažíme bojovat s tím, že daňoví poplatníci se snaží neplatit v Rumunsku daně a víme že například Nizozemsko je proti eh, přistoupení Rumunska k šengenskému prostoru. Eh, vymlouvají nebo zdůvodňují to například podvody, daňovými podvody v oblasti cigaret, pašování cigaret a eh, přesto, že se v rotterdamském přístavu něco šetří, tak se to nevyšetřilo. To by u nás v Konstanci například nebylo vůbec možné. Minulý týden jsme my byli schopni odhalit případně irské e, úřady a já jim blahopřeji. A nyní e, pan Kryso Hedos zvedl modrou kartu. Znamená to, že se chcete na něco zeptat, e, paní Basesku? Θα ήθελα να επισημάνω και να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο. Ano, Rád bych se zeptal na něco pana komisaře. Víme, že Řecko v současné době bojuje s obrovskými hospodářskými problémy. Na druhé straně však je nám známo, že ve švýcarských bankách a nyní jsme přerušeni. Ale modrá karta znamená, říká předsedající, že se můžete ptát pouze svého kolegy, který zrovna hovořil který promlouvat, takže se omlouvám. A nyní pokračujeme v postupu Catch the Eye. Děkuji vám. A nyní pan Januš Zemke, pan poslanec Zemke. Pane předsedající, já bych rád potrhl zcela rozhodně, že v souvislosti s evropskou krizí mnoho států v nedávné době začalo zvedat daně, zvyšovat daně, což je nesprávná cesta, protože to naopak brzdí vývoj, omezuje to tvorbu pracovních míst. Mnohem lepší důsledky by, nebo plody by přineslo lépe vymáhání, lepší vymáhání daní a boj s daňovými podvodníky. Ekonomické eh, škody by byly menší, finanční výnos by byl větší a zároveň by se všichni cítili povinni eh, konkurenceschopným způsobem se chovat. Mně to dělá starost, co jsem zde uslyšel, protože mám pocit, že nejsme dost rozhodní v boji proti daňovým podvodníkům. My se nyní nacházíme ve výjimečné situaci, v nedobré situaci hospodářsky a finančně a tady musíme jednat mnohem rozhodnějším způsobem. Děkuji a jedna minuta nyní pro pana poslance Ideko Kalpelč. Paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já se domnívám, že Toto téma se týká eh, především příjmů. Krize upozornila na to, že budeme muset eh, tyto problémy řešit, eh, že budeme muset jednat kontinuálně. Pokud se tak nestane, tak v takovém případě utrpí podniky a občané. Přijdeme o naši důvěru, takže já tuto iniciativu vítám. Vítám iniciativu na základě dvoustrané dohody. Je důležité, abychom se soustředili na úspory. Kromě toho je také důležité to, že hovoříme o prevenci dvojího zdanění. Nutné je také se zabývat otázkou úroku. Já se tomu budu věnovat osobně. Děkuji. Jedna minuta pro paní poslankyni Vertman. Prosím. Boj s daňovými podvody a úniky je ještě významnější, když si uvědomíme, že v rozpočtech Spojených stát, e, států Evropské unie to znamená 1 milion eur, což je něco, co by mohlo být investováno do růstu, abychom byli schopni aktivně vykročit směrem ven z krize. Větší transparentnost na straně členských států a zejména posílená spolupráce se zohledním článku 65 e, smlouvy o fungování Evropské unie jsou tedy e, opravdu potřebné. Děkuji a jako poslední pan Georgos Papanikolaou, prosím. Děkuji. Jedno procent. Eh, jeden procentní bod evropského eh, hrubého daňového příjmu znamená, je rozsah daňových podvodů. Dvě třetiny členských států Evropské unie zatím nezvládly podle posledních analýz obdržet pět bodů při boji s daňovými podvody, což znamená, že se nejedná pouze o nějaký osamocený problém o jednotlivé malé problémy některých členských států. Ne, to je komunitární problém a musí se k němu přikročit společně. A ještě jednu věc chci říci. Mnoho prostředků z evropských fondů eh, má být věnováno elektronicky ke vládě a správě. Například pro Řecko eh, tam je přes 1 miliardu eur eh, proto vyhrazeno. Nedá se to eh, účinněji využívat, abychom lépe bojovali s daňovými úniky? Otázka na komisi. A nyní na závěr pan komisař Algirdas Šemeta, prosím. Pane předsedo, Vážení poslanci, vážené poslankyně, tato diskuse přišla v pravý čas a byla velmi konstruktivní. Já jsem si velmi pečlivě vyslechl, co zde zaznělo a jsem o to více odhodlán uh, tlačit na další kroky proti eh, daňovým podvodům a krácení daně eh, na základě vašich jasně vyslovených obav. Eh, hlavy stát a vlády jednotlivých stát jasně ukázaly nebo přiřkly důležitost konkrétním krokům. To znamená, že ten úkol, ta výzva by měla být přetvořena do konkrétních kroků na místě. Efektivní daňový systém vyžaduje celou řadu věcí. Dobré nastavení efektivní, kontrolu a silnou zprávu. Toto jsou prvky, které členské státy musí vzít v potaz ještě navíc k těm uh, tradičním ohledům Unie, co se týče přeshraniční daně. Domnívám se, že v rámci evropského semestru máme možnost právě toto téma uh, postavit do, uh, jaksi do čela našich hlavních jednání v následujících měsících. Já mám dvě důležité priority. Za prvé bych chtěl zajistit, aby zpráva Komise Evropské radě v v červnu položila skutečně solidní a realistický základ pro další práci. Je důležité, abychom mobilizovali ministry financí, kteří by měli skutečně důsledně řešit otázky daňových úniků a daňových podvodů. Za druhé, v následujících měsících se hodlám soustředit na iniciativu, která uh, eh, zautočí na daňové ráje a agresivní takzvané daňové plánování hlasování. Já jsem si od vás dnes vyslechl celou řadu zajímavých myšlenek a e, názorů. Mnozí, mnozí z vás hovořili o Švýcarsku a těším se v této souvislosti na úsilí dánského předsednictví, které by chtělo finalizovat tuto věc a umožnit či otevřít dveře komisi pro to, aby mohla vyjednávat se Švýcarskem a aby členské státy dosáhly na prostředky, které ve Švýcarsku Švýcarsku jsou. Někteří z vás hovořili o takzvaném agresivním daňovém plánování a to je také předmětem našeho zájmu a budeme předkládat velmi konkrétní iniciativu, jak tento problém řešit. Sdílení dobrých osvědčených postupů. Specifická struktura existuje. Je to skupina pro daňovou politiku, kterou založila komise. A v rámci tohoto fóra vyzýváme členské státy, aby s námi sdíleli osvědčené postupy, aby eh, tyto postupy mohly být využity i v dalších členských státech. Pan Bulman hovořil o schopnosti Spojených států amerických účinněji bojovat proti daňovým podvodům. Já bych já se nedomnívám, že jsme horší než Spojené státy. My se Spojenými státy pra, pracujeme, se Spojenými státy pracujeme ve velmi úzké spolupráci, abychom společně prosazovali společné standardy boje proti daňovým podvodům a tato spolupráce by měla vést k dobrým výsledkům eh, Eh, v dalších spoluprácích, to znamená se Švýcarskem, ale také s dalšími třetími zeměmi. Budu jednat také se zainteresovanými stranami, které se podílejí, které se účastní veřejné diskuse o e, dvojím nezdanění. E, je potřeba zde nastavit politické vedení a také zahájit příslušné legislativní iniciativy. E, abych to uzavřel, pane předsedo, jsem velmi rád, že jsem mohl přispět k dnešní diskusi. Já si cením vašich vstupů a těším se na další příležitosti, kdy budeme moci diskutovat o tomto důležitém tématu. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji, pane komisaři, a za radu pan minister Vanman. Prosím. Herr Präsident, ærede medlemmer, herr kommissær. Jeg vil gerne takke for en spændende debat Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, rád bych vám poděkoval za tuto velice zajímavou diskuzi, která jasně ukázala, že boj proti daňovým únikům a podvodům jsou otázky, které jsou pro radu, komisi i parlament velice důležité. To chci zdůraznit. V řadě vystoupení, která tady dnes zazněla, jsme slyšeli, velice důrazně eh, slyšeli, jak důležité toto téma je. Já bych rád využil této příležitosti a poděkoval panu komisaři Šemetovi eh, za to, že nám nabídl přehled toho, jakým způsobem komise zasahuje v této oblasti. Mohu říci, že během dánského předsednictví eh, se nám velice dobře s komisí pracovalo. Ve svém prvním vystoupení jsem řekl, že tady je celá řada dohod, o kterých se na radě diskutuje a Některé z nich eh, budou, doufejme, brzy finalizovány. Vy jste mluvili o dohodě se Švýcarskem. Dánské předsednictví by chtělo eh, potrhnout potřebu uzavření této dohody se Švýcarskem eh, v co možná nejbližší době. Ve spolupráci s členskými státy, komisí a parlamentem uděláme maximum pro to, abychom celý postup zrychlili chceme zajistit, abychom dosáhli pokrok v celé eh, řadě různých eh, záležitostí, napříkladě, napříkladu mm, u zdanění úspor. Já doufám, že tady ten pokrok bude dosažen velice brzy. Také uděláme maximum pro to, abychom zajistili, eh, že Evropská rada přijme eh, další kroky na základě našeho rozhodnutí. Chci poděkovat parlamentu za to, že zařadil toto velice důležité téma na svůj program jednání a dánské eh, předsednictví společně s komisí eh, radou udělá vše pro to, abychom dosáhli dalšího pokroku v této oblasti a aby boj proti daňovým podvodům a únikům byl velkým tématem na programu Evropské unie tak abychom mohli všichni přispět eh, k většímu blahobytu celé Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Já tímto nyní uzavírám diskusi a hlasování se bude konat v pátek ve 12 hodin. Další bod pořadu jednání je sdělení Rady a komise ohledně právního zabezpečení evropských investic mimo Evropskou